zasedání. Chtěl bych vám jenom připomenout, že hlasování ke zprávě pana Martina se bude konat ve středu a e, my se sejdeme opět zítra v 9 hodin, e, ranní zasedání od 9 do e, jedné a později potom odpoledne od 3 do 12. Co se týče programu na zítřek, ten máte všichni k dispozici. Děkuji vám.